jsem obdržel žádost o jmenování do výborů a delegací i meziparlamentních. E, tato jména se objeví v zápisu z, této, z tohoto zasedání, e, pokud nebudou předloženy nějaké e, výhrady, tak tato jmenování budou chápána jako schválená. A nyní zpátky k pořadu jednání.